I think we can start. Vážení kolegové, zahájíme schůzi. Ja, schönen guten Morgen. Přeji všem dobré ráno, milé kolegové, milé kolegyně, dámy a pánové. Nejprve bych opět rád přivítal skupinu návštěvníků, konkrétně eh, návštěvníky Dietra Libra Kocha z Erfurtu. Vítáme vás. A teď jdeme rovnou hlasovat. Nejprve zpráva Jacqueline Foster, o dronách. Nejprve testovací hlasování. Zahajuji hlasování. A teď... Ne, ještě ne. Takže eh, Systém říká, že to je v pořádku, blahopřejeme Vimu van der Kampovi. Tak, Nils nemá kartičku, takže to budeme muset ohledňovat. Evidentně je problém s rumunským tlumočením. Sagen Sie mal bitte und dann... Ještě to otestujeme, prosím, povídejte, třeba něco uslyšíme.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 Uh, we have only Máme zde pouze 16 jazyků, dnes rumunština vůbec není, prosím pěkně. Ne, to nezávisí na nás, to závisí na místnosti. Tady v té místnosti je pouze 16 jazyků. Ano, eh, děkuji, eh, přijímám vaše vysvětlení. My jsme tady ovšem dva řádní rumunští členové a myslím si, že by bylo vhodné mít tlumočení do rumunštiny. Doufám, že toto je jediný výbor, kde nebudeme mít rumunské tlumočení. Ano, my to zkontrolujeme, říká pan předseda, je to dnes výjimka, není to univerzálně platné pravidlo. Děkuji vám za pochopení. Takže jdeme hlasovat. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 40 pro. Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 41. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 42. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 43. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 44. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Návrh 45, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Návrh 46, kdo je pro? Proti? Zdržel se. To zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Je to návrh 46. Konec hlasování. Je to zamítnuto. 16 pro, 25 proti. Návrh 47. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh Libe 4. K 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 52. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. Návrh 53, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 55, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 54, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 58, kdo je pro, Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 59. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 63. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. To zkontrolujeme. Návrh 63. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 64, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Návrh 65, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Kompromis 5, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Libe 3, kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Libe 11, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Návrh 73, kdo je pro? A ten byl stažen. Návrh 74, kdo je pro? Aha, to je hlasování po částech. Aha, takže kdo je pro první část? Proti první části zdržel se přijato. A druhá část, kdo je pro? Proti zdržel se, zamítnuto. Kontrola? Dobře. Takže druhá část tohoto návrhu se kontroluje. 74, ano. Zahajuji hlasování. Konec hlasování, ano. Aha, 21 ku 21. Ale tady je ještě ten jeden hlas proti, takže 21 pro, 22 proti, zamítnuto. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 82. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Kontrola. Čísla 82. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 84. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 83. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 85. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 86. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 87. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 88. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Návrh 89. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Kompromis 7. A tady máme chybu, protože GUE nespolu podepsali tento kompromis. Takže kompromis 7, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 94, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 8, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Teď ústní návrh k odstavci 9, říká pan předseda. Jsou proti, eh, jsou proti námitky? Jedna námitka. Jedna nestačí, musíte být tři. No tak ale musíte si stoupnout, prosím pěkně. Ano aby vás viděli. Dobře. Takže ústní návrh není přijatelný. Takže hlasujeme bez ústního návrhu. Kdo je pro? A ne, opravuje se pan předseda, to spadalo do kompromisu, takže nic. Teď, Libe 9, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis 9, kdo je pro? Proti? zdržel se přijato. Teď odstavec 20, ústní návrh. Je někdo proti? Není, takže hlasujeme o odstavci 20 s ústní změnou. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 125, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 126, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 127. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. To zkontrolujeme. Takže 127. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. 31 pro 11 proti. Takže ještě tady s kolegou 32 pro, 11 proti přijato. 128, kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. Návrh 75, kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. Návrh 130. Pardon, 132. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 133, kdo je pro? Proti? To zkontrolujeme. 133. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. 22, 23 pro, 20 proti, přijato. 134, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 135, kdo je pro? Proti, zdržel se zamítnuto, 136, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 137, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 138, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 139, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 140, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 141, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, 143, kdo je pro, Pr 143, aha, to odpadá, 142 také zdá se, takže 145, kdo je pro, Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Libe 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 149. Kdo je pro? Takže Libe 7 kontrola zahajuje hlasování. Konec hlasování. 22 a 23 pro, 22 proti, takže přijato. Návrh 49. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 150. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 151. Kdo je pro? proti, to zkontrolujeme, 151, zahajuji hlasování. Konec hlasování. 19 20 ku 25, takže zamítnuto. Libe 12, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. 100 Libe 12, kontrola. Dobře, zahajuji hlasování. Konec hlasování. 20 a 23 pro, 20 proti přijato. Číslo 152, kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. Libe 6, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. Libe 13, kdo je pro? Proti? zdržel se, to zkontrolujeme, Libe 13, zahajuji hlasování. Konec hlasování. 17, 18 proti 27 zamítnuto. Libe 14, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Libe 15, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Návrh 150 3, kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. Návrh 6, kdo je pro? Proti, zdržel se zamítnuto. Návrh 7, kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. Návrh 9, kdo je pro? Proti, zdržel se zamítnuto. 8, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 11. Tady máme ústní změny od Kristin Revodalo. Děkuji. Týká se to změny konce tohoto návrhu s tím, že se tam eh, právní rámec nahradí eh, ustanoveními ve stejném evropském rámci. Jsou námitky proti této změně? Nejsou. Takže jedenáctka s ústní změnou. Kdo je pro? Proti? Zdržel se to. Zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. 20, 24 proti 20. Přijato. Návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Návrh. Chcete kontrolu? Dobře. Kontrola 12. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. 20 proti 23. Zamítnuto. Návrh 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 25. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 26. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 24. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 29. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 30. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 31. Kdo je pro? Proti? zdržel se zamítnuto 32, kdo je pro, proti, zdržel se přijato 33, kdo je pro, proti, zdržel se přijato 34, kdo je pro, proti, zdržel se přijato 35, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto 36, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto Návrh 1, kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. Návrh 2, kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. 3, kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. Návrh 4, kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. Návrh 5, kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. Závěrečné hlasování. To je jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. A je to 45 pro, 1 proti, 0 se zdrželo. Přijato. Děkuji a blahopřeji Jackie Foster. Okay. So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 You can sit down. Jsou zde někteří návštěvníci, takže se můžete posadit tam, kde je volné místo, ale pokud by přišel kolega, člen naší skupiny, tak má přednost, ale jinak i návštěvníci si mohou sednout ke sluchátkům a mít překlad. Here on the side is enough. You can make it. A zde na straně je hodně míst. Vejdete se sem. So, wir kommen jetzt. A nyní přistupujeme k dalšímu hlasování o nových výzvách a koncepcích na podporu cestovního ruchu. Eh, paní zpravodajka Izabela de Monte. A nyní budeme hlasovat o ústním eh, pozměňovacím návrhu. Ne, unblock. Kompromisní návrhy 1, 3, 4, 5, 6, 13 E, ty budou zvlášť, ale ostatní budou unblock. E, takže tady tyto, to nám ušetří čas, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Odstavec 1, ústní pozměňovací návrh, je někdo proti? Má nějakou námitku? Ne? Dobře. Takže budeme hlasovat, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 50 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdržel se, přijato. IMKO 24, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 53, pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 54. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A 54, tedy zahajuji hlasování. Pardon, 55. Končím hlasování. 16 pro 27 proti. Zamítnuto. Nyní 55. Kdo je pro? Padesát pět. Padesát pět. OK. Können wir es nochmal machen? Ještě jednou. Takže padesát čtyři. Elektronicky 54 elektronicky. Otevírám hlasování. Konec hlasování. 23 pro, 22 proti. 55. Wer je dafür? 55. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 56. Kdo je pro? Takže vypadává 56, 57. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 58 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 59 pro? Proti? Zdržel se? To zkontrolujeme. 59. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Takže 9 ku 33 zamítnuto, to je zvláštní. Šedesát osm pozměňovací návrh, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato, přijato. 69, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. 71 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 72 pro, proti, zdržel se, přijato. Imko 11, kde pro? Ano, to vypadlo, dobře. A nyní máme ústní pozměňovací návrh 2. Má někdo nějakou námitku? Zase že ne. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 75. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 76. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 83, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Imko 4, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 84, takže to vypadává. 111, kdo je pro, zdržel se, pardon, kdo je proti, zdržel se, přijato. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 95, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 107, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Zkontrolujeme 107.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 124 to by bylo příští, takže kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. 125, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 136, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 148, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 152, kdo je pro, proti, Zdržel se přijato. 126, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 127, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 128, vypadne-li, vypadne u všechny. 133, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Takže tady jsme na jeden eh, zapomněli, 129. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 131. Ale my jsme přijali 126, takže 131, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 130, kdo je pro? Proti? zdržel se přijato. 133, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Imko 30, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 6, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se přijato. 149, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se přijato. Kult 2, kdo je pro? Eh, kult 2, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Kult 15, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Kult 21, pro? Proti? Zdržel se přijato. Kult 26, kdo je pro? Proti. Zdržel se přijato. Kult 34, pro? Proti. Zdržel se přijato. Imko 25, kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. Kult 24, kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. Kult 37, pro? Proti zdržel se, zamítnuto. 122, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 134, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 135, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 227, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 232, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se zamítnuto. Kult 31, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se přijato. Kult 30, pro, proti, zdržel se přijato. 156, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 170, eh, kdo je pro, kdo je proti, Zdržel se? Zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Za, končím hlasování. Takže 17 ku 27 zamítnuto. 158, eh, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 159, kdo je pro? 159, kdo je pro, proti, zdržel se, to zkontrolujeme. 159, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Takže 31 k 13. 160. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. 162. Pro? Proti? Zdržel se přijato. 166 pro, proti, zdržel se přijato. Nyní odstavec 12, eh, ústní pozměňovací návrhy někdo proti? Zdá se, že ne, tak budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. Eh, kult 22 pro, proti, Zkontrolujeme to. Kult 22. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. A přijato. je proti? Přijato. 161, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijato. Inko 32. Moment. 60, 169, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 204, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 168, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 170, pro, proti, zdržel se, přijato. 171, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 174 pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 175. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 176. To odpadá. 177 také. 177 177, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Imko 21, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 178, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Imko 26, kdo je pro? Proti? zdržel se přijato. Imko 18, přijato, odpadá. E, Kult 38, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. 82, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 83, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 84, 184, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 193, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. 187, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 188, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 189, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 190, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 191, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 192, pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 74. 74. To je dohromady, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 194, pro? proti, zdržel se přijato. E, 147, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 172, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se zamítnuto. 205, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 207, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 208, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 209, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se zamítnuto. 210, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 211 pro, proti, zdržel se přijato. 212 pro, proti, zdržel se přijato. 206 kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 213. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 214. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 215. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 216. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 217. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 219, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 220, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 221, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 222, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 223, kdo je pro, proti, Zdržel se zamítnuto. 225, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 228 pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 233, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 235, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 236, kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. 123, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Dvěstě čtyři pro, proti, přijato. Tak to odpadá. Pro, proti, 250 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 248 pro, proti, zdržel se přijato. 249 pro, proti, zdržel se přijato. Kult 25 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 244 pro, proti, zdržel se, přijato. 258 pro, proti, zdržel se, přijato. 259 pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme to. 259, zahajuji hlasování, konec hlasování. 24 ku 20. 262 přijat, eh, pro, proti, zdržel se, přijato. Odpadá 260, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 261, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 263, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 264, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Imko 28, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 155, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 247, kdo je pro, proti, zdržel se. 275, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 276 2 pro, proti, zdržel se, přijato. Kult 32, přijato. Kult 33, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 278, eh, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 279, pro, proti, zdržel se, zamítnut. 280, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 291 pro, proti, zdržel se přijato. 283 pro, proti, zdržel se přijato. 291, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 13, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se přijato. IMKO 16, kdo je pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme to, IMKO 16, eh, zahajuji. Konec hlasování. E, eh, 21 ku 21. IMKO 31, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se zamítnuto. 313 odpada, ne, 313, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se zamítnuto. 314, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se zamítnuto. 315, pro, proti, zdržel se přijato. 316, kdo je pro, proti, eh, zdržel se Eh, přijato 317, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. IMKO 6, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 106 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ústní pozměvací návrh 4 k odstavci 29. Je tady námitka? Ne. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 325 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 326 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 327 pro, proti, zdržel se přijato. IMKO 9 odpadá. 331, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 332, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. 343, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 340, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Imko 29, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 349 pro, proti, zdržel se, to zkontrolujeme, 349. Zahajuji hlasování, konec hlasování. 22 eh, ku 22, zamítnuto. Třista pro, proti, zdržel se, Tady se jich moc nezúčastnilo. Takže 335, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 337, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Imko 33, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 341, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 350, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Imko 12, pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. A nyní úvodní ustanovení. Číslo 6. Na to nesmíme zapomenout, pane Rike. Číslo 6, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 15, kdo je pro? proti, zdržel se přijato, 16 pro, proti, zdržel se přijato, 17 pro, proti, zdržel se přijato. 23 pro, proti, zdržel se přijato, 24, 26 eh, a 27 pro, proti, zdržel se přijato. 27 pro, proti, zdržel se přijato. 28 pro, proti, zdržel se přijato. 29 pro, proti, zdržel se přijato. 30 pro, proti, zdá se, že se to zamítne, ale zkontrolujeme to. 30. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. 20 ku 24 zamítnuto. kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 37, ne, to odpadá. 46, pro, proti, zdržel se, přijato. 42 pro, proti, zdržel se přijato, 43 pro, proti, zdržel se přijato, 44 pro, proti, zdržel se přijato, 45 pro, proti, zdržel se přijato. Uh, citations 1, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, dvojka, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, trojka pro, proti, zdržel se přijato, čtyřka, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, pětka, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. A nyní eh, konečné hlasování, a to jmenovitě. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. 41 ku 4, e, takže přijato. E, paní zpravodajko, gratulujeme. Danke <laughs>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 Ich glaube, wir können jetzt weitermachen. Dámy a pánové, budeme pokračovat. Posaďte se, prosím, a pokračujeme. Hello, Mr. Krittermeier. Pane Krittermeiere, to platí i pro vás. Co wir kommen jetzt? Tak, teď se dostáváme k bodu na pořadu jednání číslo 9, to znamená situace ve Středomoří a potřeba zaujmout celostní přístup EU k migraci. E, Spravodajkou je e, Maria Kilonen a ta má také teď slovo. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kovin usein en ole komission puheenjohtaja. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, já se neschodu s Žánem Klorem Žunkrem, k někoho říká, tématům, ale když hovořil o stavu Unie ve Štrasburku minulý týden, tak řekl několik věcí, s nimiž mohu souhlasit. Apeloval na humánější a otevřenější Evropu. Vážení kolegové, chceme Evropu, která pomáhá těm, kteří to potřebují. Eh, pokud naopak představitelé státu vedou nacionalistickou zavřenou eh, politiku, co zůstává z Evropy? Nic. Když uvažujeme o oblastech válek v Africe a v Blízkém východě, samozřejmě má to dopady na naši zahraniční politiku. Evropa si žádá rychlé rozhodování a společnou akci. Ehm, nemůžeme ehm, nechat lidi umírat Musíme se tedy velice rychle rozhodnout, a to ať už v krátkodobém, tak v dlouhodobém horizontu musíme reagovat na příliv migrantů, ale také musíme reagovat na dlouhodobé jevy, tedy například zhoršení životních podmínek lidí v mnoha místech světa, klimatickou změnu a podobně. Musíme reagovat na situaci v Africe a Blízkém východě, musíme zlepšit osud uprchlíku a rozhodně ten příliv uprchlíků by neměl být důvodem pro uzavření hranic ehm, v kamionu, eh, kde, bylo, kde byly nalezeni uprchlíci, kteří se udušili, udusili ehm, během cesty v Budapešti. Ehm, bylo obleženo nádraží a uprchlíci se snažili dostat do vlaků. zároveň řada uprchlíků se utopila při přepravě lodi. Mm, mm, proč se vlastně má touto problematikou zabývat výbor pro dopravu? Mm, máme návrh zprávy, který se zabývá dopady eh, pro dopravu ve středomoří, dopady této uprchlické a humanitární krize. A této krizi se musíme věnovat eh, podrobně, eh, ale zatím tomu tak není musíme najít holistický společný přístup, který nám pomůže krizi vyřešit. Ehm, reakce úřadů také vyvolala vlnu reakcí občanů v Evropě. Ehm, občané se snaží často pomáhat tam, kde úřady nereagují nebo nedovedou pomoci. Nicméně nemůžeme akceptovat situaci, kdy členské státy a instituce Evropské unie se zbavují své odpovědnosti, mísi ruce a ponechávají pomoc pouze na občanech nebo nevládních organizacích, aby vyřešili krizi. A co se tedy děje, když dojde k utonutí v středomoří? ke potopení lodi. Takové lo, lodi, které se pak podílejí na záchranných operacích, musí být ponechány opět svému osudu. V letošním roce až do konce července jsme zaznamenali více než 130 takových záchranných eh, operací u italského pobřeží. To znamená 15 000 lidí bylo zachráněno díky pomoci těchto obchodních lodí. E, obchodní lodě e, takto zachránili více než 15 e, lidí uprchlíků, kteří byli takto zachráněni v italských vodách. A vznikla závažná humanitární situace. Víme, že více než 2000 lidí se věnuje pomoci uprchlíkům na moři. Zmiňuji mořské právo a systém solidarity kapitán eh, eh, lodi, tak to dokázal zachránit všechny osoby, které byly v ohroženy. A samozřejmě řada těchto lidí se podílí také na záchranných operacích a eh, vyhledávání. Ehm, ale zmíněný kapitán lodi dokázal pomoci, aniž by ohrozil své cestující anebo svou loď. To je skutečně chválihodné. V každém případě obchodní lodě nejsou vybaveny pro záchrané operace a dokonce jejich posádky nejsou pro tyto operace proškoleny. Rozhodně ne pro takový počet záchranných operací vzniká tedy zásadní riziko pro bezpečí lodí a jejich posádek Často na e, palubách těchto lodí není dostatek pitné vody ani potravin e, pro e, osoby, které se tam nalodí v této kritické situaci. A často se používají i nákladní prostory pro Eh, převoz osob a eh, často migranti na, takto se naloďují dobrovolně převáděčům pak eh, hledají pomoc. Lodě nejsou dostatečně vybaveny, jak jsem již řekla, nejsou proškoleny ani posádky lodí pro tyto situace. A samozřejmě na moři může dojít k různým nehodám, které jsou smrtelné a které jsou nebezpečné i pro plavidla. Uvědomme si, že často tato plavidla ča- eh, převážejí ropu nebo chemické výrobky, proto zde máme ještě reálné riziko ekologické katastrofy. V jaké situaci se nacházejí tyto obchodní lodě, tato plavidla? Oni tedy pracují a vidí třeba e, chodce, který je e, obětí nehody. Samozřejmě, když vy cestou do práce najdete takového chodce, tak mu za, e, postiženého nehodou zavoláte mu záchranku. Ale představte si, že něco takového se děje každý den, když jdete do práce a když zavoláte úřadům, řeknou vám, že nemají dostatek prostředků, aby mu pomohli, proto vám řeknou, abyste takto zraněnou osobu sami převezli do ne nemocnice. Něco podobného je přece neudržitelné. Jediným řešením v takové situaci je vyčlenit více prostředků pro záchranné operace eh, proto, abychom dokázali zaručit bezpečnost, ale také základní práva uprchlíků, zároveň abychom dodržovali pravidla bezpečnosti posádek. Úřady musí zajistit, aby uprchlíci a žadatele o azyl byli vyloděni eh, v přístavu určení, k tomu určeném tedy. A eh, zásadní význam má, aby Evropská unie, instituce Evropské unie měly systém sledování informací o plavidlech, které se pohybují v evropských výsostných vodách a měli by spolupracovat s pobřežními hlídkami a úřady, které odpovídají za bezpečnost námořní dopravy. E, nezbytné je přijmout nutná opatření e, s využitím všech dostupných prostředků tak, abychom zajistili, zajistili ehm, provedení záchranných operací v reálném čase. Evropa by měla mobilizovat všechny své politické prostředky, aby krizi vyřešila, aby dokázala zajistit bezpečnost a základní eh, práva svým obyvatelům, ale i nově eh, příchozím. Eh, Evropa by se měla spojit v boji eh, proti převaděčství, které je nebezpečné podobně jako obchodování s drogami nebo obchodování s lidmi. Tento jev se rozšiřuje, protože osoby, které sami nemají prostředky k tomu, aby požádali o asil, přesunuli se, se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 Eh, uchylují k těmto převaděčům. Eh, eh, k tomu se ještě vyjádří výbor Libe. Já doufám, že se od nich nám dostane velice kvalitních návrhů i přesto, že je harmonogram práce velmi nabitý. Těším se na spolupráci a v každém případě děkuji také stínovým zpravodajům a představitelům politických skupin za spolupráci. Ještě jednou zdůrazňuji, že program je nabitý. Děkuji. Já Vielen Dank. Děkuji vám mnohokrát za představení této zprávy. A teď má slovo Luis de Grandes Pascal. Sí, muchas gracias. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, děkuji paní zpravodajce za to, jak eh, citlivě eh, k této otázce přistoupila a že pozvala nejdříve stínové zpravodaje, tak abychom si o to mohli předtím pohovořit. To znamená, že přistupuje k otázce velmi citlivě z politického hlediska. Určitě ta výměna názorů byla velmi užitečná. Hovoříme o středozemním moři. A zdá se, že někomu se zdá, že Evropa se cítí zálená a hovořilo se o tom, co řekl uh, papež František, že řekl, že je to vergoňa, ostuda. Ta ostuda je pro všechny, protože ti, co uh, se cítili, že se jich to netýká a že to je věc jenom několika zemí, tak teď si musí uvědomit, že to je věc, která se týká celé Evropy. A my uh, bychom neměli něco dělat uh, pouze uh, ve Sredozemním moři, ale musíme k tomu přistupovat celostně. To je jasné v rámci institucí. Určitě tato slova budou dobře e, přivítána, ale musíme si uvědomit, že vypracováváme stanovisko. A někdy e, máme e, prostě, hm, jsme trošku náchylní k tomu, abychom pořád říkali pořád ta stejná slova. Solidarita a to, že sdílíme ty naše pocity, tak to trošku k tomu vede. Ale já si myslím, že zde ve výboru pro dopravu na základě našich pravomocí bychom měli nalézt nějaká řešení. Eh, řešení, která bychom mohli poskytnout my. Eh, přispět eh, k řešení v tom celém rámci, v rámci svobod. Například bychom Eh, neměli být v konfliktu s Frontexem, že Frontex musí zlepšit eh, svoji práci, ale my bychom měli vyzvat instituci SEMSu, což je eh, velmi kompetentní organizace a tato organizace pořád upravuje svoje pravomoce, například boj proti znečištění a tam jsme eh, poskytli obchodní eh, lodě, které přestože jsou obchodní, tak aby mohly bojovat proti znečištění. A právě v těchto slovech eh, naší zpravodajce, tam, kde, se hoří, kde ona hovořila o těch obchodních lodích, které museli a musí pomáhat uprchlíkům, ale že tyto obchodní lodě nemají k tomu podmínky. Nad tím se musíme zamyslet. Musíme se setkat s EMSou a musíme je požádat, aby se zamysleli nad tím, jestli by neměli rozšířit svoje kapacity, protože to by určitě bylo uh, užitečné, tak aby jsme eh, mohli eh, pomoci těm ubohým lidem, kteří utíkají jako váleční uprchlíci, bojí, utíkají před hladem či před smrtí. Už se nyní toto analyzuje a toto zrušení Schengenu doufáme, že bude pouze eh, provizorní, protože jinak se zboří celá Evropa. Doufám, že to bude pouze provizorní. Ale tady tyto vlny eh, solidarity eh, by měly být také přetaveny v rozum. A já si myslím, že to není v pravomoci našeho výboru. Samozřejmě my chceme říci, že Sdílíme tyto obavy, ale z našeho výboru na základě našich pravomocí se musíme zaměřit na to, co můžeme pomoci. To jsou ty pozměňovací návrhy, které my poskytneme. Jak můžeme chránit obchodní lodě? A zeptáme se MC a požádáme MSU, aby poskytla řešení, tak aby nedošlo ke konfrontaci s Frontexem. A tak, eh, aby se eh, mohlo pomoci tomuto strašnému exodu, kterému dochází ve Středozemním moři, ale už to eh, Zdá se, že dříve to byly pouze obavy Středozemního moře a někdo si myslel, že to je daleko, byli ve svém domě a teď už vidí, že je to přímo u nich, ve svých tunelech, jako ve Velké Británii či ve Francii. A teď už vidí, že mají stejný problém a že se to týká i ostatních mořích. Středozemní moře, když jsme začali tomu čelit, tak se zdalo, že to je izolovaný případ, ale nyní je to velmi důležitý případ, protože máme eh, rozhodné eh, hranice, které jsou problematické pro Evropu a netýká se to jenom pouze těch zemí, které čelí přílivu uprchlíků, ale musíme to zasadit do obecného kontextu, že to je závažný problém, který eh, musí k tomu Evropa přistupovat racionálně a solidárně. Danke sehr. Děkuji vám. Teď má slovo Miltiadis Kirko za SAD. Děkuji. Nejprve chci poděkovat paní Kilonen za výbornou spolupráci které jsme se těšili až do této chvíle a myslím si, že výsledkem bude stanovisko, které eh, pojedná všechna důležitá témata, která jsou relevantní pro výbor pro dopravu. Eh, klíčové téma z našeho pohledu, jak už tady se znělo, bylo, je, je tedy ochrana eh, plavidel a jejich posádek, která působí ve Středomoří obchodní lodi Eh, nemohou být nuceny eh, sehrávat úlohu eh, zachránců uprchlíků. To je postoj, který bychom měli odmítnout. Samozřejmě mohou nastat extrémní podmínky, za nichž pracují tyto lodě, ale rozhodně by nemělo být bráno za samozřejmost, že budou tyto obchodní lodě i zachraňovat. Jejich úloha je důležitá, jak řekl pan Paskola, a zásadní význam e, má jasné vedení, které e, orientace, která zmiňuje přístup k záchranným operacím a také to, co zmiňuje zpravodajka, tedy, eh, že tyto aktivity sice probíhají, je nutné provádět záchranné operace, ale nezbytné je nabízet finanční prostředky pro oficiální záchranné mise ve Středomoří. To je zásadní a musíme také eh, hledět do budoucnosti. Myšlenka spolupráce pobřežními státy ve Středomoří představuje zásadní rozměr právě v tomto ohledu. Vědomme si země jako třeba Turecko, což není takový stát, který selhal jako Libie například, ale právě Turecko by díky tomu mohl převz, mohlo převzít část toho břemene, eh, s nímž se eh, lodě evropských vodách potýkají. A pak samozřejmě jsou orgány, které by měly provádět vyhledávací a záchranné operace v Evropě. Na ty se musíme zaměřovat. Hovoříme o vyhledávání a záchraně osob, lidských bytostí, které byly na těch lodích převážejících uprchlíky a doufejme, že rada do dokáže připravit společnou strategii, jak těmto lidem, kteří se dostávají do Evropy, pomoci. Ale my jako výbor pro dopravu musíme zajistit, aby eh, takové břemeno pro evropskou námořní obchodní flotilu bylo sníženo a musíme předcházet tokům migrantů které se pak eh, samozřejmě dostanou obětí převaděčů. Děkuji vám. Teď má slovo Růža Tomašič. Děkuji. Já jsem to e, napsala v chorvačtině, ale nemáme tlumočení, tak se pokusím velmi obtížně, že říci to i anglicky. Počet migrantů ve Středomoří, kteří míří do Evropy, je vyšší než 300 tisíc jen za tento rok. Dvěstě tisíc lidí to pak bylo v roce 2014. To je naprosto ohromující číslo, které nás tlačí k aktivitě, a ke snaze snažit se tento obrovský problém vyřešit. Musíme se také zaměřit na řešení dlouhodobá. Spíše než pouze nějaká ad hoc opatření. Je potřeba, vlastně úplně stačí podívat se na to, kolik lidí zemřelo při přechodu Středozemního moře. Stačí se podívat na to, co se děje těch kontejnerových lodích. Je nutné zaměřit se na obchodní lodi a zvýšit bezpečnost ve středozemním moři. I'm sorry, it's, it's, it's very hard to, to read the way I wrote. Nezlobte se, ale já to skutečně nemohu přečíst tak, jak jsem si to sepsala chorvatsky. V podstatě jde o to, že musíme dělat víc, než jsme dělali do posud, je potřeba navýšit naši bezpečnost, kontrolovat znovu a znovu veškerá plavidla a pakliže chceme odvést tu práci dobře, tak je potřeba dělat ji pečlivě, pomalu a spravedlivě vůči všem. No Já se vám omlouvám, říká pan předseda, že nemáme tlumočení, ale tady je pouze 16 tlumočnických kabin, takže jsme nemohli zajistit tlumočení všem. Díky za pochopení. Jako další má slovo Jose Nasio Faria. Obrigado, Sr. Presidente. Děkuji. Já bych eh, chtěl eh, poděkovat eh, paní zpravodajce za výbornou práci. Také bych chtěl poděkovat kolegům stínovým zpravodajům. Krize uprchlíků je celá bezprecedentní v Evropské unii. Je to jedna z největších, eh, největších výzev, které Evropa čelí. Samotný předseda komise, pan Juncker, to potvrdil ve svém projevu o stavu Unie. Hovořil 45 minut o této otázce. Eh, některé členské státy přerušili Schengen. A nyní čelíme opravdu velkému problému, protože ta solidarita není taková, jak by se očekávalo. Musíme tedy nalézt eh, řešení, které by vyřešilo tu otázku nyní v Evropě, protože nyní se hovoří opravdu o velkém nedostatku solidarity. Musíme zrevidovat eh, politiku ohledně přijímání uprchlíků. Tady eh, v tomto výboru pro dopravu musíme zrevidovat několik bodů. Za prvé, musíme jasně vysvětlit, eh, kdo je eh, příjemcem zprávy. Jsou to agentury, které jsou odpovědné za tyto otázky. Je to Frontex, Europol a také Úřad pro azyl. tyto organizace musí řešit v první linii krizi z uprchlíky. Za druhé, si musíme uvědomit, jakým problémům čelí soukromé lodě, protože ty mají své mezinárodní povinnosti a tato povinnost je poskytnout pomoc. Už se o tom hovořilo v rámci úmluvy. Musíme přijmout opatření, která umožní kapitánům obchodních lodí, aby mm, z legálního hlediska či z finančního hlediska tím nebyli postiženi, až budou uplatňovat eh, tady za to pravidla. A samozřejmě by neměli eh, nahradit eh, veřejné orgány, které mají na starosti pomoc a vyhledávání. Eh, musím také říci, že tyto soukromé lodě nejsou připravené na tyto záchranné operace, eh, chybí jim lékařský personál například. A tato opatření bychom měli zohlednit. Například eh, to, že dostanou tyto týmy další proškolení. Nechceme, aby ta dobrá vůle, kterou prokazují kapitáni lodí, Eh, při záchranných akcích, tak aby když eh, někdo zachrání uprchlíka z vody, tak aby potom čel nějakým zákonným eh, postihům či finančním postihům. Měli bychom posílit spolupráci mezi organizacemi, které mají na starost pobřežní bezpečnost a námořní bezpečnost, aby tak existovala skutečná spolupráce ve Středomoří, tak abychom zabránili tragédiím na moři. A tak abychom už konečně zničili pašerácké sítě. Proto já si myslím, že je zcela zásadní, abychom posílili operace na moři a abychom poskytli více finančních prostředků. A také, aby existovala, existovala posílená spolupráce v asilové politice a v eh, umístění uprchlíků v jednotlivých členských státech. Vielen Dank. Děkuji vám mnohokrát. Jako další má slovo Basajkut. Děkuji vám, pane předsedo. No, eh, ono je poměrně složité, jak si zdát se nedotčeným tímto tématem. Nicméně stanovisko výboru TRAN se asi má soustředit na aspekty dopravy samozřejmě pro všechny. Pro nás je zde velké pokušení rozšířit toto stanovisko na další věci, protože, eh, jak jsme slyšeli, AFET a Libé mají společnou schůzi na toto téma, což je zcela správné, všichni o tom mluví a je to skutečně testovací případ pro Evropu. Nejde pouze o solidaritu, jde také o zodpovědnost a to by si měly všechny členské státy uvědomit. To je totiž jedna z největších výzev, před kterou Evropa stojí a v sázce jsou lidské životy. Takže to je skutečně velice ožehavé, obtížné téma. Já se pokusím eh, soustředit se pouze na ty záležitosti dopravní, protože diskutujeme o stanovisku dopravního výboru. Zde chci poděkovat zpravodajce za veškerou odvedenou práci, za to, že tato témata předložila. Myslím si, že většinu můžeme podpořit. U bodu 7 předložíme pozměňovací návrhy zcela jednoznačně, protože zde paní zpravodajka žádá dočasné navýšení finančních prostředků na záchranné operace. My si myslíme, že by zde měl být nějaký trvalý systém. Tyto záchranné operace eh, podle nás si zaslouží trvalé řešení. Takže to budeme chtít změnit. Zaměření celého tohoto stanoviska by, myslím, mělo být na bezpečnost. Bezpečnost uprchlíků, kteří jedou do Evropy, bezpečnost záchranných týmů, ale, eh, jak už tady zaznělo, také bezpečnost soukromých plavidel, která se čas od času dostanou do situace, kdy zkrátka musí pomoct. Samozřejmě nikdo je k tomu nemůže nutit, ale ve finále vždy nastanou chvíle, kdy se jako takový dostanete do nějaké situace, kdy se nemůžete té pomoci vyhnout. A proto je zásadní, aby i soukromá plavidla byla nějakým způsobem kompenzována za potenciální škody, protože jinak asi dojdou k nápadu, že v podstatě pomáhat nebudou, protože jim hrozí škoda, za kterou nebudou kompenzováni. A to by se stávat nemělo. Všichni, kdo se pohybují ve Středomoří, a vidí tu delikátní situaci uprchlíků, zkrátka pomáhat musí. Takže je potřeba zlepšit záchranné týmy, je potřeba mít trvalé řešení a trvalé financování, ale ve finále, pokud už tu záchranu provádí soukromé plavidlo, mělo by toto mít eh, nárok na případnou kompenzaci, protože nám jde o to, aby i soukromá plavidla pomáhala. Zlepšení bezpečnosti je to nejlepší, co můžeme v rámci našeho stanoviska výboru Libe dodat. Samozřejmě musíme pochopit, že tuto lidskou tragédii bohužel asi rychle nevyřešíme. Děkuji. Děkuji. Rosa Damátu. Grazie, prezidente. Kolegy eh, deputáti. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, nepřekvapuje nás, že eh, v tomto výboru musíme též řešit otázku migrace. Eh, protože eh, tento problém eh, vyžaduje evropský přístup. Není to pouze problém, je to výzva. Často migrace se rovná také přeshraniční kriminalitě. Problémem není, že by Evropská unie se svými pětisty miliony obyvatel že v roce 214 eh, eh, zde musela přijmout 250 tisíc eh, migrantů. Problémem jsou politiky, které Evropská unie prováděla dosud. A pocitujeme to i v makroregionální politice, i v dopravě. To je tedy náš problém. A jsem ráda, že kolegyně cituje počet migrantů, kteří už byli Eh, přijati v Evropě. Většina z nich eh, se dostane na pobřeží eh, Středozemního moře. Hlavně jsem velmi ráda, že se tady také hovoří o obavách, které souvisí s týmy, které nejsou dostatečně vybaveni a, a samozřejmě tam existuje velké riziko mm, mm, ta hlavní linie samozřejmě to jsou lodě a vylodění. Já si myslím, že bychom měli zajít trochu dále a měli bychom trošku obsáhnout více, než je to naše pole působnosti, aby se nemělo automaticky za to, že migračním kanálem musí být pouze Sřezemní moře. My žádáme, aby byly otevřeny legální koridory, tak aby jsme ukončili tyto, tato úmrtí na moři. E, žádáme tedy zahraniční politiku Evropské unie, která by byla globálnější, aby otázky migračních toků byly prioritní. Žádáme, aby se uprchlíci rozdělili mezi 28 členských států. Nemůžeme e, hledat řešení která by byla nějak eh, osamocená v jednotlivých výborech. Potřebujeme ale politickou vůli. Děkuji vám. Jako další marie Kristin Arnoatu. Oui, merci, monsieur. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji za zprávu. Nicméně mě překvapilo, co říkala paní Kilonen. Vy jste na počátku zmínila, že jste kvalifikovala právě tyto nacionalisticky orientované vlády, které chtějí eh, své občany chránit, ať už eh, proti eh, ale uvědomme si, máme 4 miliony eh, lidí, kteří nemají odpovídající bydlení a téměř 6 milionů bezdomov, lidí bezdomova v Evropě. Uvědomme si, že není úlohou politiků reagovat emocionálně. Co můžete nabídnout těmto imigrantům? Jakou práci? Jaký způsob života? Jaké bydlení? My jsme výbor pro dopravu, proto eh, eh, bych bychom přeci neměli podporovat tento mafiánský způsob přepravování lidí. To, s čím se dnes setkáváme, eh, není až eh, tak vzdálené. Vzpomeňme na Lampedusu, kde již byli mrtví ve středomoří, ve středozemním moři. A je to všechno důsledkem devastující migrační politiky. Eh, je to celé motivované ekonomicky. Když otevřeme hranice, je to pouze pro snížení nákladů na práci v různých zemích Evropské unie, abychom pouze snížili zaměstnanost tady víme, jak s tím Německo začalo, jak paní Merklova, eh, která využívá spoustu pracovních styl z řad eh, imigrantů a tím se snižuje cena práce a eh, chybí pracovní místa pro Němce. Hm, a jakým způsobem tuto, tuto migrační vlnu budeme řešit? My jsme samozřejmě výborem pro dopravu a nemůžeme celou komplexní problematiku vyřešit, ale měli bychom uvažovat jinak a říci si, že jsme eh, v zemích, které trpí destabilizací eh, v důsledku těchto jevů v francouzská vláda, to musí řešit, destabilizovali zemí, jak, země jako Libie a další, eh, protože naše zahraniční politika způsobila současný stav těchto zemích a proto bychom měli obnovit diplomatické vztahy s, těchto, s těmito zeměmi, protože si nemyslím, že tito chudáci, kteří se pokoušejí dostat do Evropy, že by potřebovali takto pomoci. My jim musíme pomoct doma, aby zůstali doma, aby mohli doma zůstat bydlet a pracovat. Ehm, když už jsme způsobili svou politikou eh, dříve eh, tuto situaci. A spíše než vítat imigranty v Evropě, kteří Evropu zaplavují. Ehm, uvědomme si, že to způsobí závažné problémy pro každou z našich zemí a my těm problémům musíme předcházet. Děkuji. Děkuji. Jako další Kristýn Rivodanou. Je vais un peu changer de ton par rapport. Já tady trošku změním naladění oproti předchozí prezentaci. Je morální povinností mezinárodně zachránit tonoucího na moři potápějící se loď a proto i obchodní lodě se podílejí na záchranných operacích a přitom tyto lodě nejsou dostatečně vybaveny k takto zásadním operacím a také riskují sankce pokud třeba eh, přijmou eh, občany eh, třetích států, občany bez dokumentů a podobně. A víme také, že řada lodí proto mění svůj itinerář, aby se vyhnula kontaktu s loďmi převážejícími uprchlíky snaží se vyhnout situacím, kdy musí obchodní loď ve středozemním moři zachraňovat uprchlíky. Ehm, a vzniká otázka tedy, kdy a jak zachraňovat na moři. Uvědom, eh, představme si, že taková loď přijme uprchlíky a žadatele o azyl na svou palubu, tak jak se o tom hovořilo ve Štrasburku minulý týden. Ehm, víme, že může eh, dojít tedy k zásadním finančním ztrátám v důsledku eh, záchranných operací, proto často tyto lodě raději mění svoji trasu, aby se vyhnuli eh, této situaci. V každém případě děkuji zpravodajce za dokument. Děkuji. Jako další paní Lukaševská. Děkuji bardzo, e, pane předsedající. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Myslím si, že poměrně málo lidí má dnes odvahu hovořit o migrantech a uprchlících upřímně. V našem výboru můžeme přijímat klidně ty nejlepší zprávy, ale velmi dobře víme, že i ty nejlepší texty tento problém nevyřeší. Můžeme předkládat různá řešení, ale ve finále musíme souhlasit s tím, s těmi, kteří říkají, že Evropská unie se tomuto problému dlouhodobě vyhýbá. Není to problém tohoto roku, je to problém dlouholetý. Za příslušné reakce jsou zodpovědny naše instituce. Nemohu však s paní zpravodajkou souhlasit, když říká, že státy jednají nacionalisticky. Ne, státy jednají zodpovědně. Musí totiž myslet na své občany. Souhlasím s těmi všemi, kteří říkají, že je zapotřebí pomáhat. To ano. Je potřeba pomáhat těm, kteří utíkají před válkou, kteří přicházejí do Evropy, kde se cítí dobře, ale musí přijmout evropské hodnoty. Na to nesmíme zapomínat. Je zároveň ale potřeba myslet na to, že těchto více než 100 tisíc uprchlíků, kteří přicházejí do Evropy, tak jejich rozdělení po Evropě nebude vůbec jednoduché. Prosím pěkně, těch 100 tisíc to je číslo k dnešnímu dni. Zítra jich může být 200, 300 nebo i 400 tisíc. A to je situace, kterou musíme detailně analyzovat. Je potřeba zamyslet se a rozpoznat eh, také důvody, proč se ta situace vyvinula tak, jak se vyvinula. A proč je situace uprchlíků tak složitá. Samozřejmě eh, je e, pochopitelné, že některé členské státy se obávají uprchlíků. Jsou státy, jako je Polsko, které neměly nikdy koloniální fázi, které byly po léta uzavřeny v rámci socialismu. Například my jsme byli zcela homogenním národem po několik desetiletí. A teď je velmi složité přesvědčit lidi, byť se o to někteří pokoušejí, přesvědčit lidi být tolerantní. Samozřejmě se stydíme za ty, kteří rozšiřují nenávistné zkazky. Ale takoví lidé jsou v každém členském státu. Musí být však možné, aby každý stát prováděl vlastní rozhodnutí na základě vlastní zodpovědnosti. Přijímání migrantů, přijímání uprchlíků, to je jen ten první krok. To nejdůležitější je připravit programy které pak budou dále řídit její život, jejich život pro život v rámci společnosti eh, dané země. Samozřejmě nemůže vzniknout, nesmí vzniknout paralelní společnost v daném státu. Není možné, aby tito lidé pobírali jen sociální podporu a žili někde na okraji eh, měst. Já to jistě nemusím popisovat, asi si to dovedeme představit. Eh, v celé řadě členských států s tím máme zkušenosti. Takže Zkrátka je dobře, že na tomto problému pracuje i Evropská komise. Je důležité o tomto problému diskutovat, je potřeba hledat ta nejlepší řešení. Ale ta otázka vůbec není lehká, jinak už by byla dávno vyřešena. Ráda bych odkázala na to, co říkal Jean-Claude Juncker. On řekl, že Evropa je na tom špatně. Rychlá evropská reakce na krize to bohužel není naše silná stránka. Takže tento problém už byl diagnostikován před celou řadou let. Uplynulo mnoho let, naše reakce však stále není taková, jaká by být měla. A ještě jednou opakuji, že ani ty nejlepší zprávy na toto téma ten problém nevyřeší. Není možné vnucovat ostatním naše nápady. Je potřeba ten problém vnímat komplexně a jako takový jej analyzovat. Není možné říct si, že uplatnění kvót ten problém najednou vyřeší. Děkuji, Petr Lundgren. Eh, låt mig börja med att säga att det, det är såklart en... Děkuji mnohokrát. Eh, já bych rád na úvod řekl, že situace je opravdu strašná. Když se podíváme na situaci ve Středomoří, spousta lidí umírá na moři, ale současně eh, tito lidé jsou zde z nějakého důvodu a zaznamenali jsme situaci na moři, situaci na těchto lodích, eh, které se často potopí. A myslím si, že Evropa musí politicky reagovat na tuto situaci, která vznikla. Eh, zatím jsme 30 let reagovali špatně Eh, protože jsme se zaměřovali na řešení následku takové situace, ale měli bychom se zaměřit spíše na příčiny. Mm, dříve bylo možné přesunout všech, eh, no to po dnes jde o milion lidí, a už je to nezvladatelné, už to přesahuje naše síly, je to nerealizovatelné. Je tedy nutné, abychom se zaměřili na to, abychom vytvářeli v zemích původu eh, takové eh, podmínky, eh, které tedy umožní zajistit infrastrukturu, včetně ubytování a práce pro tyto lidi. Byli jsme v Somálsku a bylo to mimořádné, podařilo podařilo se tam zavést moderní demokratickou společnost, eh, která funguje a místní obyvatelé jsou opravdu hrdí na svou zemi, věří v její budoucnost a nechtějí opouštět eh, svou domovinu. Ehm, když se podíváme na Somálsko, tak, tak víme také, že o to také odešli někteří lidé, ale důležité je neřešit jenom následky, nýbrž příčiny těchto jevů a naslouchám s velkým zájmem tuto, této diskusi. Hovoříme i u nás o tom, jaká je toto hozená rukavice výzva pro mě e, taková e, výzva odpovídá situaci, kdy řekneme, my nevíme o problému vůbec nic, nevíme, co s ním dělat. To, tomu pak říkáme výzva nebo hozená rukavice, ale my bychom měli um, um, změnit politiku, nehasit požáry tam, kde vzniknou, ale předcházet jim. Měli bychom se snažit usměřovat konflikty a vytvářet společnost, která funguje. Jediná cesta, jak eh, zamezit této situaci, ve středozemním moři, je zabránit těmto lodím, aby se vydali na Šeré moře a donutit je vrátit se zpátky, eh, protože to, jedině to pomůže Evropě do budoucna. Eh, děkuji, mám nyní čtyři osoby eh, na seznamu. Prosím, buďte tedy struční, pan van de Kamp. Děkuji vám, pane předsedo. Já plně rozumím této diskusi ohledně toho, že obchodní lodě nyní e, řeší otázky e, také azylu a pomoci uprchlíků a myslím si, že e, kolegyně to vysvětlila velmi upřímně, jak to vypadá v Polsku. Já jsem možná strávil příliš mnoho času ve výboru Libe, tak abych mohl Eh, na toto nahlížet jinak. To, co dělají eh, kapitáni obchodních lodí, já jejich práci obdivuji. Ale eh, nehovořili jsme tady ještě o té samotné příčině. Spravodajka hovoří o Frontexu, o, o počtu lodí, které máme k dispozici, aby Eh, mohli bojovat proti pašerákům. Jak už jsme tady eh, řekli, oni třeba mění svoje trasy a mnoho těch eh, problémů tkví v těch samotných pašerácích, nezáleží na situaci v jednotlivých zemích. My bychom měli hovoří samozřejmě o poskytování solidaritě, to je zcela jasné, viděli jsme všichni ty obrázky, je to velmi dramatické, ale podle mého názoru Evropská unie a výbor pro dopravu by se měl soustředit na uh, hlavní problém azylu. Eh, protože, jak se říká, léčit eh, příznaky nestačí. Já si myslím, že problém je obrovský na celé planetě, ale aspoň ve Sredozemním moři se můžeme bojovat proti těm příčinám. Děkuji. Robert? Děkuji. Já nechci zabíhat do něčeho obsáhlého, protože jsme výbor Trán, nikoliv výbor AFET. Nicméně dovolím si nesouhlasit s některými lidmi. Zaznělo zde, že v oblasti azylové politiky probíhá hodně činností. Já s tím nesouhlasím. Zde jsou politické problémy, které nelze zkrátka zrušit. Nelze zrušit Dublinskou úmluvu. Není možné začít zkrátka dobře přijímat za pár dní stovky tisíc uprchlíků. Najednou se začínají projevovat separátní zájmy členských států. A to vede ke značným problémům v rámci šengenského prostoru, zejména na hranicích, vytváří to překážky jak pro železniční, tak pro silniční dopravu a také, tedy osobní dopravu, ale také pro dopravu nákladní. Je potřeba Zaměřit se hlavně na realistická řešení. Pokud přestane fungovat Schengen, budou se naše problémy ještě znásobovat. Pakliže budeme chtít eh, tyto žadatele o azyl přesouvat násilně, vytvoří to i mezi nimi hodně odporu. Proto je potřeba vypracovávat řešení, která povedou k takovému politickému rozuzlení celé situace, které nebude nadále omezovat fungování dopravních systémů v Evropě a které bude dostatečně přehledné pro všechny. Je potřeba zamyslet se nad bezpečnými mody, tran, mody dopravy pro eh, žadatele o azyl a tím minimálně se můžeme vyhnout velkému počtu umrtí. Děkuji, Pavel Telička. No, thank you, Mr. Chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Dobrý den. Teď mám dvě možnosti. Jedna mm, je zabíhat do detailů, tak jak činili někteří kolegové při analyzování této situace popisovat možná opatření, hovořit o solidaritě a tak dále. Ale myslím, že bych analyzoval návrhy komise takovým způsobem, že bych došel k závěru, že jsou nedostatečné, protože se nedostatečně věnují příčinám situace a nedostatečně nabízejí opatření, která by vedla k určitým výsledkům. A druhá možnost Mohu pouze říci, ve výboru pro dopravu bychom se měli omezit pouze na dopady na dopravu, na témata, která s dopravou souvisejí nebo která nejsou příliš dálená, jako třeba Frontex. Eh, můžeme takto vydat jasné politické poselství letectví eh, a zdůraznit, že to a to má své dopady na dopravu a političtě orientovanou debatu nechám kolegům v Libe nebo jiným kolegům a i my budeme mít příležitost se na plenárním zasedání, ale zde nevyužíváme příležitosti zaměřit se na dopravní rozměr celé situace. Chtěl jsem říct, že toto je podle mého názoru evropskou otázkou. A pokud tuto otázku nevyřešíme, zkrachuje i evropský projekt. Ten návrh Donalda Tuska byl skvělý, protože řekl, že účastnice musí všech 28 členských států, zohlední se hospodářská kompetence a počet obyvatel. Na tomto základě on pak učinil návrh a jsou zde země, které se nechtějí tohoto účastnit. A to já nechápu. Každý může mít svůj důvod. Ale podíváme-li se do historie, co jsme v Evropě zažili. Já jsem z Německa. Od roku 59 do roku 61 vlastně pak až do pádu eh, železné opody prchalo z východního Německa tisíce a desetitisíce lidí. Naopak k nám přicházeli lidé z Polska a tak dále. Nikdo eh, tehdy neříkal, eh, co se bude jak dělat. My jako Němci po pádu opony jsme se všemu přizpůsobili. Podívejte se na rok 68, když proběhla sovětská invaze do Československa. Lidé utíkali na západ, do Německa a dál na západ. Nikdo neprotestoval. Řeklo se, že se musí pomoct a také se pomohlo. Podívejte se na rok 56 v Maďarsku, když přijeli tanky, když nastala revoluce. Tehdy také lidé utíkali do Rakouska, dál do Německa a jinam do západní Evropy. My v západní Evropě jsme je přijali. Ale to jsou tedy ty základní otázky, které musíme řešit evropsky. Pakliže je nebudeme řešit evropsky, skolabuje nám celý evropský projekt. Tady nejde o rozdělování peněz, jde o evropské hodnoty, které musíme hájit. A proto je jasné, že se musíme starat i o ty původní příčiny eh, této krize. Samozřejmě víme, jak fungovala rozvojová politika za posledních 20 let. Vždy se dávaly peníze od těch nejbohatších těm nejchudším. Samozřejmě tímto můžeme, eh, tímto můžeme argumentovat, můžeme říkat, já nevím, eh, když nic neuděláme, budou to muset být soukromá plavidla, které bude, kde, které bude potřeba odškodnit, to je myslím všem jasné. Ale opět jsou to centrální politické otázky. My se musíme zaměřit na situaci v oblasti dopravy. Například ta situace s, eh, s Kalé a s tunelem do Velké Británie, to jsou věci, na které se můžeme zaměřovat, ale obecně za to jsem přesvědčen, že toto je evropský problém. A když se podíváte na eh, ty, tě, těch 12 milionů uprchlíků z východního Německa na západ, tak toto číslo je stále poměrně nízké, ale musíme být připraveni jednat evropsky. Teď má slovo ještě paní Kilenen. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Hyvät arvo... Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážení kolegové, Ehm, co si odnést z této diskuse? Ehm, myslím, že v tomto sále ehm, si nikdo nepřeje napomáhat převaděčům lidí, migrantů. Musíme nalézt prostředky, právní prostředky, abychom pomohli lidem, kteří kteří takto přicházejí. A rozumím tomu, že si nikdo nepřeje dostat se do situace, kterou vidíme ve středozemním moři, kdy obchodní lodě, které pomáhají těmto uprchlíkům před utonutím se všemi riziky, o kterých jsem hovořil, Eh, že to je tedy eh, riziko, včetně rizika pro životní prostředí. Musím eh, zdůraznit, že bychom měli ještě brát v úvahu, že může dojít k utonutí, že to je něco, co nesmíme zapomínat. A nemůžeme také eh, připustit, aby lidé umírali v našich přístavech. Situace, která není eh, jednoduchá a v každém případě není jednoduché nalézt text, který by um, uspokojil všechny. Um, mohu tedy um, říci, že chci eh, eh, vyčkat na kompromisní návrhy. V každém případě děkuji za konstruktivní podněty a připomínky. Jsem spokojená především díky tomu, že se tato diskuse nezvrhla v nějaká silová prohlášení tak jak jsem to zažila v některých případech dříve. Děkuji stínovým zpravodajům a těším se na pozitivní výsledek. Danke sehr. Die Frist... Děkuji vám. Lhuta pro podání pozměňovacích návrhů je 17. září v 18 hodin. A teď se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Opět zpravodajkou je paní Kilonen. A tady jde o zprávě směrem k digitálnímu jednotnému trhu a příslušným aktům. Prosím, paní Kilenen, máte slovo. Děkuji. Milí kolegové, milé kolegyně. Během letních prázdnin jsem připravila toto stanovisko našeho výboru co se týká digitálního jednotného trhu. Je dobře, že komise vnímá sektor dopravy jako součást strategie pro digitální jednotný trh. Musím ale říct, že co se týká řešení a aplikací k digitalizace sektoru dopravy, komise se drží dosti zpět. Můj osobní názor je, že digitalizace sektoru dopravy zde v Evropě, ale i obecně na světě, by měla být od základu změněna. Proč? Za prvé, zákazníci dopravních systémů budou stále aktivnější. Role informací v dopravních systémech bude posilovat, budeme mít nové aktéry, budeme mít nové obchodní modely a stále eh, jaksi zmenšování světa pomyslné povede k tomu, že lidé budou mezi sebou víc a víc komunikovat. To vše jsem zohledňovala při přípravě tohoto stanoviska. A teď detailněji. Do budoucna budou uživatelé služeb stále méně pasivními objekty a stanou se aktivnějšími a aktivnějšími účastníky systému. Budou mít stále více možností více a dříve se účastnit plánování dopravních systémů, ale i souvisejících sektorů. Bude to například znamenat, že budou mít například k dispozici více informací třeba o různých poruchách nebo výpadcích. Role informací tak bude posilovat. Pakliže chceme mít plynulý dopravní systém, bude to tak, že bude muset být zajištěn plynulý tok informací. Teprve pak bude moci plynout i vše ostatní. Informace často vyřeší slabiny v dopravním, dopravních systémech. Například cestující autobusem, potřebují informace o tom, jaký autobus a kdy na dané zastávce pojede. Proto bude potřeba zajistit přesnější, aktuálnější a levnější informace pro cestující. A v souvislosti s tím, když už hovoříme o informacích, je potřeba hovořit o ochraně dat. Důvěra a dobrá ochrana dat jsou nezbytnými podmínkami pro vytvoření celoevropského digitálního jednotného trhu. V této souvislosti je důležité zajistit, aby i nadále byly respektovány vysoké standardy, tak aby vznikala další důvěra. Bude potřeba vybudovat takovou datovou infrastrukturu, která bude fungovat na dostatečně vysoké úrovni. Bude potřeba vybudovat systémy, které budou moci zajistit bezpečnost ve zpracovávání osobních údajů. Digitalizace znamená také to, že na trhu budou noví aktéři a nové obchodní modely i v dopravním sektoru. V příštích letech se bude muset sektor dopravy změnit, tak jak se to například stalo už v bankovním sektoru anebo v sektoru cestovních kanceláří, tedy nejnověji teď. A je potřeba, abychom se my na toto připravili ze strany dopravního sektoru budeme mít více zájmu a budou do tohoto sektoru vstupovat i další aktéři. Dobrým příkladem toho je Google. Google vyvíjí systém autonomních vozidel a související navigace. Nebo jsou zde všelijací mezinárodní aktéři jako různé automobilky, auto, e, autodopravní a vůbec logistické společnosti, a tak dále. Kromě těchto klasických aktérů pak budeme mít různé nové aktéry, kteří budou chtít vytvářet něco úplně nového. Budou zavádět zcela nové obchodní modely, které budou například spadat i do sektoru shared economy. Musíme konstatovat, že přes nové možnosti, které tento vývoj nabízí, bude potřeba zajistit také odpovídající nabídku služeb, která bude uspokojovat poptávku na trhu. Je potřeba zohlednit koncového uživatele. Přemýšlíme často o tom, kde hledat nové sektory růstu. Digitalizace dopravy znamená nové obchodní příležitosti a nová obchodní místa v celé Evropě, nová pracovní místa v celé Evropě. Je potřeba nezapomínat na to, že chytré dopravní systémy, takzvané ITS, představují obrovský potenciál. Mohou znamenat až 16% růst po celém světě za rok. je potřeba pamatovat na to, že se blíží zcela propojený svět, ať už se tomu říká internet věcí nebo internet všeho. Sektor dopravy pak bude hlavním sektorem aplikace tohoto principu v praxi. Komunikace, vyšší objem eh, výměny dat mezi vozidly a to, eh, to všechno znamená, že i tuto infrastrukturu bude potřeba posílit. Svět se mění, ať už my v Evropě chceme nebo ne. Co k tomu řekneme? Digitalizaci je potřeba vnímat jako nástroj, pomocí kterého může dopravní systém v Evropě se stát efektivnějším, produktivnějším. Může zlepšit fungování a plynulost dopravy, plynulost logistiky, zefektivnit využívání zdrojů a zvýšit udržitelnost. Tento nástroj je potřeba využít na maximum. A k tomu je zapotřebí mimo jiné změnit také regulační rámec, který bude odpovídat novému věku. Komise musí ohodnotit, jak moc nutné je změnit nebo sjednotit předpisy pro jednotlivé mody dopravy abychom zohlednili ty nové obchodní modely, které vyvstanou. Aby mohla existovat nová řešení. A právě pro tato nová řešení bude muset komise také sformulovat svůj vlastní názor. Samozřejmě to neznamená, že bychom se měli zcela vzdát jakékoliv práce na normách, pracovních podmínkách, ochranu spotřebitele, nebo zabraňování nezdravým dopadům na životní prostředí. Bude potřeba zajistit příslušnou konkurenceschopnost pro aktéry, kteří jsou již dnes na trhu. Ale zároveň je potřeba dbát toho, že musíme hájit zájmy spotřebitelů, zájmy uživatelů. Já sama pak předložím určité pozměňovací návrhy, které se budou týkat práv cestujících mimo jiné a toho, jakým způsobem můžeme vytvářet digitální schopnosti, digitální možnosti pro nové mapové a podobné systémy. Tyto návrhy, tyto své návrhy předám později dnes odpoledne stínovým zpravodajům a pakliže oni budou chtít, mohou tyto mé návrhy kromě těch, které jistě podají sami, také podpořit. Doufám, že vás to, co jsem vám teď řekla, zajímalo. E, v centru všeho zájmu musí být samozřejmě koncový uživatel. Dodám k tomu, že pokud vás to zajímá, tak 14. září dopoledne proběhne workshop, kde budeme o těchto otázkách velmi detailně diskutovat, budeme mít příklady, a příslušnou pozvánku na tuto akci samozřejmě dostanete e, do e-mailu. Srdečně vás tam všechny zvu. Můžeme mimo jiné hovořit také o digitalizaci a o budoucnosti. Chtěla bych poděkovat e, stínovým zpravodajům za jejich připomínky ještě před prázdninami, čímž pádem bylo možné tuto první verzi připravit už nyní. Nicméně harmonogram není nijak přívětivý, sled událostí bude poměrně rychlý a těším se na vaše kvalitní komentáře. Děkuji, Deirdre Reklu. Okay, thank you. Thank you very much, Chairman, and thank you. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Díky také paní zpravodajce za zprávu a prvotní návrhy které se týkají té základní platformy našich jednotlivých možností. Samozřejmě digitalizace sektoru dopravy má obrovský potenciál. V tomto výboru už jsme diskutovali o integrovaném ticketingu, což je také další oblast, která podtrhuje důležitost digitalizace a to, jakým způsobem digitalizace může být prospěšná zákazníkům, uživatelům, kteří používají různé formy dopravy eh, informace v reálném čase, informace o lístcích. Takže je zde obrovský potenciál. Je ob, také obrovský potenciál v oblasti biznisu, ať už to je nákladní doprava na silnicích, na železnici nebo na vodě, nebo dokonce i ve vzduchu. I zde eh, může digitalizace velmi pomoci. Operátoři dopravních služeb mohou dostávat nebo poskytovat informace v reálném čase. Podle toho si mohou vybrat, jaký, jaký dopravní prostředek nakonec zvolí. Takže jsou zde nové možnosti pro dopravu jako takovou, pro její řízení. Lze eh, sledovat nehody, různé incidenty nebo spoždění a tak dále. To je také obrovský potenciál. Eh, sníží se závislost na papírových dokumentech, Ehm, dříve či později třeba dospějeme do situace, kdy bude vše probíhat digitálně. Samozřejmě chápu, že zde jsou problémy související s ochranou osobních údajů, nicméně je potřeba dostat se do toho bodu, kde můžeme vytvářet legislativní regulační rámec, kde v rámci kterého lze využívat řádným způsobem informace. Poté budou firmy schopny vylepšit svou logistiku, zaplnění skladu a tak dále. Související s tímto vším je i snížení emisí CO2, což lze jedině uvítat. Z hlediska dopravy toho lze v této oblasti skutečně udělat mnoho. A to, co navrhuje paní zpravodajka, je z velké části dobré. Doufám, že se nám podaří vytvořit legislativní rámec, který umožní jednotné cestovní doklady. Co se týká sektoru cestovního ruchu, samozřejmě zde je ta výhoda digitálních platform evidentní, to už všichni vidíme. Takže oblast je to velice důležitá. Tento výbor k tomu jednoznačně bude mít co říct a těším se na spolupráci s paní spravodajkou. Děkuji za spolupráci a jsem přesvědčená, že našemu výboru se podaří vypracovat velice kvalitní zprávu na toto téma. Díky. Díky. Olga Sehnalová. Děkuji, pane předsedo, a já bych také chtěla poděkovat eh, paní zpravodajce jednak za předložený návrh stanoviska, ale eh, také za její ochotu spolupracovat s námi, s stínovými zpravodaji už v této časné, časné fázi. Podle našeho názoru se jedná o velmi kvalitní návrh, který zohledňuje podporu nových digitálních technologií v souvislosti s dopravou. Můžeme přivítat, že paní zpravodajka e, uvádí, že klíčovou roli v dopravě v rámci jednotného digitálního trhu bude mít rozvoj inteligentních dopravních systémů, které s dalším rozvojem technologií a konektivitou významně přispějí k plynulosti a efektivnější a bezpečnější dopravě v Evropě tomu bychom měli ovšem přistoupit ze strany Evropské unie proaktivně a zde má určitě svou roli Evropská komise. Návrh obsahuje řadu důležitých bodů týkajících se standardů bezpečnosti, zajištění dobrých pracovních podmínek eh, a rovných podmínek na trhu, včetně důležité oblasti ochrany spotřebitele. Neméně důležitým bodem stanoviska je nezbytnost, nezbytnost zajistit spolehlivou ochranu osobních údajů a zpracování dat. A přestože text je samozřejmě omezen ve svém rozsahu a jak již bylo řešeno, řečeno, je to velmi důležitá rozsáhlá oblast, my bychom rádi toto stanovisko rozšířili o několik eh, připomínek či zpřesnění. K výše uvedenému bych ještě eh, zmínila dva body. Eh, především to, že nové informační a komunikační technologie budou dostupné a snadno použitelné pro všechny uživatele, včetně osob se sníženou schopností orientace a pohybu a nevytvoří nové bariéry. V rámci jednotného digitálního trhu eh, musí dojít také k odstranění blokování služeb na základě zeměpisné polohy tzv. Eh, geoblockingu, který brání uživatelům k plnohodnotnému využívání mimo jiné také dopravních aplikací. Tedy těchto témat se mimo jiné budou týkat naše pozměňující návrhy a já bych chtěla paní zpravodajce eh, poděkovat ještě jednou také za tu dosavadní vstřícnost a těším se na další spolupráci. Danke sehr, jetzt kommt Kosma Slotowski. Děkuji. Kosma Slotowski. Předsedající, šanovní paní já rovně. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Já bych také chtěl poděkovat eh, paní zpravodajce a měl bych několik připomínek, pokud mohu. Eh, pro dopravu je digitalizace obrovskou šancí a výzvou. Existují eh, nové možnosti pro poskytování služeb, které by byly podporovány touto novou technologií. Toto by pomáhalo vytvářet pracovní místa a také by se snižovaly ceny. ale samozřejmě by to vedlo ke krácení pracovních míst a to potom vede k protestu. Musíme tedy eh, myslet eh, také na otázku bezpečnosti cestujících a eh, také na otázku daňovou. A nesmíme být zde tak ochotní kompromisu, protože digitalizace společnosti znamená, že se potom budou zpracovávat obrovská množství dat a tato data se potom musí bezpečně schraňovat. A musíme nalézt řešení pro geoblocking. tak aby možnosti, které nám nabízí digitální trh, abychom mohli dobře využít a aby mm, existoval přístup eh, zdarma na internet eh, pro ty, kteří cestují. Mám na mysli přístup k internetu na veřejných místech, jako jsou letiště, nádraží, hotely. Protože pouze pomocí takovéhoto nástroje budeme-li ho mít k dispozici, tak můžeme očekávat, že takováto strategie bude úspěšná. Nesmíme teď zapomenout, že efektivní využívání těchto nástrojů vyžaduje určité schopnosti, abychom mohli využívat tyto digitální nástroje. Obsluha aplikací, mm, které e, prodávají jízdenky, tak by měly být e, jednoduché i z jazykového hlediska. Digitální kompetence jsou také důležité pro e, školení osob, které pracují v dopravě. A tak bychom mohli také zlepšit bezpečnost dopravy a vytvořit více pracovních míst. A nyní děk Pavel Telička. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji mnohokrát paní zpravodajce. Musím říci, že návrh Eh, skutečně dostal očekávání mm, a děkuji za úvodní eh, vystoupení. Mohu sdílet názory s paní zpravodajkou v řadě eh, oblastí, například významu digitalizace pro sektor dopravy, jakožto významných oblastí pro vytváření pracovních míst a růst. My často hovoříme o růstu a tvorbě nových pracovních míst a zcela jistě není náhodou, že doprava je zde skutečně důležitou oblastí, ale tady vidím jeden z nejvyšších potenciálů. Myslím si, že zde se nám nabízí možnost eh, definovat regulatorní rámec, který eh, také by, eh, zajistí spolupráci mezi různými aktéry a myslím si, že právě eh, zde se vytváří možnost eh, pracovních eh, příležitostí, tvorby nových podniků a podobně. A to, co považuji za důležité, a chtěl bych to potrhnout, je ochrana údajů, která musí být spolehlivá. To skutečně patří k našim prioritám a je to také eh, jedna z cest, jak eh, za stávat vůči postavení také v ekonomice a to je také cesta, jak eh, propojit s digitalizací. A já se domnívám, že cestovní ruch by se měl také v návrhu stanoviska objevit, protože ten přináší spoustu příležitostí, ale vyvstává tam také řada potřeb. Naše politická skupina pro digitalizaci vidí, eh, hospodářství vidí hlavní hybné síly, jednak utváření důvěry, to se již správně v návrhu odráží, pak eh, přijetí změn a využívání příležitostí. Zde naznačím, kde nabídneme pozměňovací návrhy. Já se budu eh, držet právě oblasti změn a příležitostí, protože přijmout změny, to eh, se týká faktu, že cestovní ruch a turistika jsou tedy jsou oblasti, eh, které zaznamenávají eh, přesun k, eh, k určitým modelům uvědomme si, že tady vlastně také uvažujeme o tom, jakým způsobem takto fungovat. A myslím si, že to souvisí s hospodářstvím sdílení a ekonomikou, takzvaně on demand na vyžádání a využít příležitosti. Vyvstává otázka, jakým způsobem eh, um, umožnit spotřebitelům a podnikům, aby využili digitální jednotný trh, eh, rychle se rozvíjející a rychle se měnící sektor. To se týká regulatorního rámce, měli bychom podporovat přístup eh, k finančním prostředkům, ať už se týká propagace eh, cestovního ruchu online a podobně. To má zásadní dopady. A ještě další věc, kterou chceme zdůraznit, myšlenka využívání evropských fondů. Ehm, eh, vím, že využití evropských fondů je již správně nasměrováno, ale že budeme také využívat celou řadu možností společností. Eh, vím také, že nově vznikající společnosti využijí právě těchto nových jevů na trhu, nových možností na trhu. Obecně mohu říci, že je zpravodajka eh, eh, k tomu přispuje správně, že se text objevuje a ubírá správným směrem. Děkuji. Děkuji. Karima Deli. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A děkuji vám, paní zpravodajko, za vysvětlení na úvod. Domnívám se, že digitální oblast s kterou se setkáváme denně, představuje také základ, který se dotýká naší společnosti v různých oblastech hospodářství. A Naší úlohou není jenom říci, zda taková technologická změna bude reálná nebo ne, ale také ji předvídat, abychom byli schopni se připravit na takové změny, abychom se jim dokázali předem přizpůsobit, abychom si uvědomili, že technologický pokrok je také pokrokem hospodářství technologickým pokrokem v oblasti životního prostředí a podobně. A samozřejmě to má své dopady na sektor dopravy, která se také stává stále digitálnější. A to je také něco, co výrazně mění eh, chování spotřebitelů, eh, cestujících, uživatelů a e, oblast informatiky a internetu je e, velmi důležitá, ale měli bychom také vymýšlet jinou mobilitu a to je pro nás skutečnou výzvou do budoucna. Protože v současné době nám právě digitální systém umožní plynulejší dopravu, ověřit si jízdní řád, e, zakoupit novými metodami jízdenky, využít spolujízdy a podobně. A vše se děje v reálném čase, to je novinka. A dokonce přímo v dopravě, třeba když je doprava nějak narušena, měli bychom takto vidět, že nabídka by se měla přizpůsobit poptávce. A v naší ekonomice tedy uvažujeme také o ekonomice spolupráce. V individuální dopravě se setkáváme s tím, že Můžeme hovořit tedy o sdílení, že hovoříme o eh, využití cyklistiky, jízdních kol tedy a podobně. A eh, to všechno tedy tvoří eh, zásadní úkol do budoucna. A samozřejmě nás to vede k myšlence užívání automobilů vůbec, takzvaný propojený automobil, ten už se stal realitou. Můžeme hovořit dokonce i o vozidlech bez řidiče, protože právě e, e, vidíme dokonce i, jak se digitalizují přímo silnice e, kdy víme, že právě samotné komunikace mohou takto regulovat dopravu. A já na závěr ještě řeknu tolik, že Digitální eh, ekonomika bude novým sektorem v dopravě a další prioritou je, jak využít digitálních možností také ve sféře silniční dopravy, tak aby automobily byly udržitelnější. A poslední věc je potřeba anticipovat sociální a finanční dopady eh, a zaměřit se na kolaborativní ekonomiku. Eh, vím, že to, co se rozvíjí dnes, například se teď aktuálně hovoří o e, firmě Uber. E, a e, myslím si, že to se nás týká přímo. A dalším tématem je ochrana údajů. A právě ochrana údajů má zásadní význam, protože to je také ochrana zaměstnanců, ochrana cestujících a celý systém by měl být přístupný také osobám s postižením. To tedy představuje zásadní problém, s kterým se setkáváme. Hovoříme o interoperabilitě, intermodalitě, hovoříme o propojenosti. To všechno má zásadní význam v této dynamice. Měli bychom inovaci podporovat a měli bychom vytvořit platformu, eh, měli bychom hovořit o této platformě e-mobility, eh, kde eh, hovoříme o inovacích a potřebujeme také záruky. Potřebujeme, aby společnost stejně jako úřady zavedly mm, systémy pojistky, které se dostane. Dnes se totiž nacházíme v společnosti, které je, jde rychleji než zbytek společnosti. S tím se musíme vyrovnat. je Dominik Děkuji, potom Dominik Riquet a protože čas nás tlačí, tak prosím stručně. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji zpravodajce za její eh, práci výbornou a komplexní. Já bych zmínil jenom několik aspektů, které mě zarazily, které jsou pro mě zásadní z hlediska výboru pro dopravu. Mm, eh, mám pocit, že se eh, objevuje určitá mezera mezi digitální ekonomikou a dopravou, eh, protože význam digitální ekonomiky si teprve pozdě uvědomujeme, protože dříve jsme eh, o tom hovořili pouze jako o systému k zpracování informací nebo nakládání s informacemi, operačními informacemi a podobně kde vidíme poměrně zásadní změny přímo v hospodářství a podobně. Například můžeme hovořit eh, o autech bez řidiče, případně sdílení automobilů podobně. A víme, eh, eh, že dnes se připravují ta, také ehm, řidiči automobilů, kteří řeší například problematiku migrantů a podobně. A to není dostatečně integrováno z hlediska dopravy. Podle mého názoru je však ještě závažnější další věc a to, že v oblasti oblasti digitální ekonomiky význam dopravy a nezbytnost stabilizovat a vytvářet infrastrukturu, dedikovanou infrastrukturu, nebyla dostatečně propracována. Já to říkám, protože to je skutečně aktuální pro naši infrastrukturu. Když si představíte, že ITS, tedy eh, inteligentní dopravní systémy, systémy samořízení a podobně, o kterých často hovoříme, eh, tedy eh, automobily bez řidiče, hovoříme také o takovýchto řídících systémech na železnici. To je tedy dedikovaná infrastruktura, která musí být spolehlivá, eh, která musí být bezpečná a podobně. A já bych rád k tomu doplnil, že ve světě eh, digitálních technologií musíme být také zaměření přímo na eh, dopravu v tomto smyslu, tedy technologické systémy nemohou nemohou vždycky plnit veškeré potřeby. Já bych rád to rozebral více, ale bohužel nemám čas, ale zdá se, že musíme sledovat vývoj dopředu, který se jde velmi rychle. Danke sehr. Děkuji vám. Ines Ayala Sender. Sí, gracias, presidente. Sí, eh, yo querría simplemente recordar... Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Chci poděkovat paní zpravodajce za skvěle odvedenou práci. Ale chtěla bych eh, připomenout, že z historického hlediska digitální eh, technologie v odvětví dopravy je oblastí, eh, kde se to nejdříve zavedlo, třeba letadla, satelity pro letadla, auta, potom track and trace logistiky, městská doprava. A já bych tedy chtěla, aby v tomto směru, a vím, že paní zpravodajka je velmi mladá, ale abychom zde byli eh, spravedliví eh, vůči dopravě a co všechno doprava v této oblasti dosáhla. Je pravda, ale že přítomnost a eh, budoucnost a pomocí všech a také, že lidé už to umějí používat stále více, no tak tím máme ještě další výzvy. Já bych se chtěla soustředit na konkrétní věci. Například eh, před eh, několika lety eh, pomocí platformy Talisu jsme mohli rezervovat jízdenky na Deutsche Bank, ale dnes, protože je to digitální, tak v platformě Talis, přes platformu Talis nemůžeme koupit jízdenky pro Deutsche Bank. A ve Španělsku to už se ani neptám, protože to bych se rozplakala. Eh, takže my jsme tedy v digitální oblasti a nejsme ale schopni dělat to samé, co jsme dělali předtím, než to bylo digitální. Já bych chtěla upozornit, abychom eh, nebláznili s tím, že musíme jít ku předu a zapomněli na to, co jsme uměli v minulosti. Za prvé sdílená eh, doprava, kolaborativní ekonomika, ale Uber nás na to upozornil. Tyto eh, platformy jsou úplně maximální kapitalismus co nejvyšší míře. Není tam žádná regulace, nejsou tam žádné podmínky, žádné kontroly ze strany pracovních úřadů. Musíme si tedy uvědomit, uvědomit, že tyto platformy eh, v oblasti aplika- eh, digitální aplikace, což se nám prodává, jako kdyby to byl ráj, tak si musíme eh, uvědomit, co to znamená pro zaměstnance. Takže je dobré, že pro uživatele je to báječné, ale musíme také myslet na zaměstnance v dopravě, protože díky digitalizaci by eh, měli mít práci eh, jednodušší, ale eh, mělo by jim to umožnit kreativnější práci. A potom uživatelé a vozidla starší, spoluobčané, potom občany, kteří nejsou digitálně gramotní, to si musíme uvědomit, protože pozor, aby kvůli digitalizace jsme nevytvořili ghetto pro ty, kteří jsou digitálně gramotní a zůstanou venku ti, co s tím neumí umí zacházet. Děkuji a nyní eh, Magda Kopčinská ze strany komise, prosím dvě minuty. uh, thank you, Chairman. Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci. Já jsem se velice ráda. Ještě jednou po včerešku. Já eh, budu, nemohu slíbit, že budu tak stručná jako včera. Jak víte, strategie digitálních jednotných trhů, to je oblast, kterou sdílí řada eh, orgánů komise, proto na úvod vás budu informovat o tom, jak se ta strategie obecně vyvíjí. Eh, s některými eh, Eh, určitým vývojem, který je horizontální v oblasti. Mohu říci asi tolik, že původní strategií bylo vytvořit horizona, horizontální priority, které nám umožní spe- řešit specifické potřeby jednotlivých sektorů, protože toto je tedy jedna z charakteristik digitálních éry, tedy věci jsou více propojeny a to, co nebylo tak důležité pro dopravu dříve, jako například problematika privátní povahy údajů je relevantní nejen v dopravě, ale i v dalších oblastech hospodářství. V nadcházejících týdnech zahájíme konzultace v oblasti geoblockingu a dalších oblastech, což má zásadní význam, protože víte, že chceme zavést skutečný digitální jednotný trh, kde a tam eh, problematika geoblokace eh, představuje stále zásadní problém. Budu i nadále řešit otázky odpovědnosti za údaje a řadu dalších témat, které, eh, která byla zmíněna poslanci tohoto výboru. Zahájíme tak také rozsáhlé konzultace se zainteresovanými subjekty, což představuje poměrně zásadní téma, když uvažujeme o tom, jak se skupina zainteresovaných subjektů rozšířila. A samozřejmě to se netýká jenom provozovatelů dopravy, ale také dalších aktérů a v současné době pracujeme také na nové iniciativě na cloudu, kdy připravujeme různé infrastruktury cloudu, které nemusí úzce souviset přímo s dopravou, ale když se zaměříme na přístup k dopravním službám či dalšími službami, které poskytovatelé dopravních služeb také nabízejí, problematika bezpečnosti údajů na cloudu a podobný kontext to má také velkou aktuálnost. Jenom pár slov o dopravě vzhledem k tomu, že jsem na půdě výboru pro dopravu a tento výbor má dlouhou tradici diskutování o záležitostech, které mají zásadní význam pro digitalizaci dopravy. Já bych na tomto místě ráda podotkla, že pokud se zaměříme na dopravu a na to, co ten to výbor pomohl přinést SafeCNet, Cezar, RTMS a další systémy. Uvědomme si, že doprava je již součástí digitální revoluce, musíme však hledět dál a uvažovat o nových eh, milnících ve vývoji digitálního sektoru Ehm, kdybych měla více času, velice ráda bych vám přednesla i další informace o tom, co komise dělá, jak dále digitalizovat dopravu, ale vidím, že se na mě přímo dívá pan předseda, abych ukončila své vystoupení. Dovolte mi tady jenom doplnit, že vaše diskuse na toto téma jsou skutečně ehm, aktuální. Děkuji zpravodajce za přípravu stanoviska, děkuji také za otázky a podněty eh, pro rozšíření stanoviska, protože za dva dny u frankfurtské automobilové předhlídky proběhne také diskuse eh, představitelů států G7, kde se bude hovořit o inteligentních transportních systémech a je to vlastně poprvé, kdy ministři G7 se tímto tématem budou zabývat. Děkuji a zdvojnásobila jste svůj čas. Zum Schluss nochmal. Děkuji a teď ještě jednou na závěr má slovo paní zpravodajka a prosím, buďte stručná. Děkuji vám, pane předsedo. Budu stručná. Je jasné, že tyto nové služby, nové modely nastupují a e, není ten problém, že budou vznikat nové služby a budou se nabízet. Ta největší výzva je, že naše regulační oblast na tyto budoucí služby a obchodní modely reaguje v podstatě jedině tak, že všechny firmy, všechny podniky musí mít stejnou situaci, to znamená, eh, že budeme muset zajistit stejné pracovní podmínky například pro všechny zaměstnance a to bude velká výzva. Bude potřeba zavést taková opatření, která povedou k tomu, že ty stávající, ale i ty budoucí podniky budou moci fungovat stejně. Děkuji zejména za stručnost, říká pan předseda. Tím jsme ukončili veřejnou součást našeho zasedání. Termín pro pozměňovací návrhy je 22. září ve 12 hodin. Tím končím eh, veřejnou schůzi a bude schůze koordinátorů. I in camera.